bohužel musím ještě jednou informovat o tragických přírodních katastrofách, které nastaly během posledních dní. Dnes došlo k zemětřesení v Turecku, které vedlo ke smrti při nejmenším 57 osob. Minulý týden bylo zemětřesení v Chile, které si vyžádalo téměř 300 osob. Navíc nad Evropou šílely přívalové deště, které vedly ke smrti více než 60 osob, hlavně občanů Francie. Nezapomeňme ani na Haiti podle nejnovějšího sčítání a zemětřesení v lednu si vyžádalo 300 tisíc obětí. Ve všech těchto případech se jménem Evropského parlamentu vyjádřil kondolence a soucit rodinám obětí. Každá neočekávaná a předčasná smrt je především pro ně tragédií ale pakliže se jedná o desítky tisíce, desetitisíce a stotisíce obětí, tak je to tragédie pro celé národy a pro celý svět. Takže vyjadřujeme solidaritu s rodinami obětí i se zeměmi, na které měly dopad tyto tragédie. 11. března bude 20. výročí získání nezávislosti Litvy. Byl to první stát z komunistického bloku, který oznámil svou nezávislost na SSSR. Mezi našimi litevskými kolegy máme čtyři signatáře Deklarace nezávislosti z roku 1990. Gratulujeme kolegům a kolegyním. 11. března 1990 Estonský kongres, tehdejší dočasný demokratický parlament, přijal deklaraci o obnovení státnosti po 50 letech sovětské okupace. Gratulujeme také estonským kolegům a kolegyním. Desátého března je 51. výročí tibetského povstání. V jeho důsledku Dalaj Lama a 80 tisíc Tibetanů muselo opustit svou zemi. Živíme naději a neustále apelujeme na čínskou vládu, aby změnila svůj postoj k tibetskému národu, aby spustila konstruktivní dialog s jeho představiteli. V této souvislosti V souvislosti s tím, co eh, pan poslanec Nigel Farage řekl na poslední miniplenárce, v souvislosti s článkem 153 eh, jsem eh, si jej pozval na pohovor a následně jsem se rozhodl, že jej potrestám odejmutím desetidenních diet. Dámy a pánové, rád by vás také informoval ještě o něčem jiném. to, že došlo k další krádeži. Okradlu, okradli jedno naší kolegyni blízko budovy Evropského parlamentu. Už nějakou dobu jednám s představiteli Bruselu a Belgie. Naše kolegyně Isabel Durand je prostředkovatelem v těchto jednáních, protože zná dokonale situaci v Belgii a Bruselu i tady. V tuto chvíli vypadá situace tak, že společně s komisí a Evropskou radou bychom v blízkosti parlamentu, respektive tří institucí, rádi vytvořili takový pás, který bude chráněn nejenom bruselskými úřady, ale také belgickou vládou, tedy ústřední federální vládou. V tuto chvíli o tom intenzivně vyjednáváme, sešli jsme se minulý týden, hned po tom, co došlo po té, po té krádeži, po tom přepadení a v nejbližších dnech se také setkáme s policií. 22.3. bychom měli mít schůzku s bruselskou policií. Takže dámy a pánové, velmi usilovně pracujeme na zlepšení bezpečnosti v okolí budovy Evropského parlamentu a jiných evropských institucí. Nejedná se pouze o parlament. Přistupujeme k tomu společně. Nyní protokolární záležitosti. A zápis z 25. února 2010 je k dispozici. Texty, které byly přijaty během tohoto zasedání, jsou také k dispozici. Zdá se, že nikdo k tomu nic nemá, takže zápis byl přijat.